Dámy a pánové, přejdeme k hlasování. Ze všeho nejdříve budeme hlasovat s jednodušeným postupem o zprávě pana Maštálky, o fúzi akciových společností. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zpráva je přijata. Podle pořadu jednání dále budeme hlasovat o zprávě pana Albertiniho o protokolu k Evropsko-středomorské dohodě mezi ES a Jordánskem. Je to mm, jednotné hlasování, kde pro, proti, zdrželi se přijata. Podle pořadu jednání budeme hlasovat o zprávě eh, pana Kocha o dohodě mezi Evropským společenstvím Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii o některých aspektech leteckých služeb. Než budeme hlasovat, pan Koch, zpravodaj, žádal o slovo. Prosím. Vážení kolegové, přijetím této zprávy souhlasíme s dohodou, kde dojde k eh, sjednocení eh, velkého počtu eh, dohod eh, mezi Evropskou unii a západoevropskými státy v oblasti letectví. A tím eh, eh, jde o přizpůsobení některých obchodních aspektů a odstranění bariér, které ještě brání vzájemnému obchodu. Byl bych rád, kdybyste mohli hlasovat pro. Formy. Děkuji vám. Přejdeme tedy k hlasování o vaší zprávě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata budeme hlasovat eh, o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních produktů na trh. Je to doporučení pro druhé čtení. Paní eh, Styler. Budeme hlasovat především o bloku pozměňovacích návrhů. Bloku číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat ne, už můžeme prohlásit společné stanovisko eh, rady, tak jak bylo pozděné eh, parlamentem za přijaté. Nyní budeme hlasovat o zprávě eh, Štrifler o provádění Evropského koncensu o humanitární pomoci. Nejsou tu pozměňovací návrhy, ale je tu několik žádostí o oddělené hlasování. Nejdříve pět. První část, kde pro? Proti, zdrželi se, eh, přijata. Druhá část, kde pro? Proti, zdrželi se, přijata. Budeme hlasovat o odstavci 9, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Odstavec 9 je schválen. Odstavec 13. Nejdříve o první části. Jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování o první části. Uzavírám hlasování. Přijata. Budeme hlasovat o druhé části. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Velkou většinou. Přejdeme tedy k odstavci 31. Je to jmenovité hlasování, které nyní zahajuji. Uzavírám hlasování. Ostavec 31 je přijat. Ostavec 32. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Jasně přijat. Odstavec 33 má tři části. Nejdříve o první části, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Přejdeme k odstavci 35. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Odstavec 39 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se přijata. Kdo je pro druhou část? Proti, zdrželi se přijata. A nyní úvodní ustanovení C, které má tři části. Nejdříve o první části jde pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se Raději to ověříme elektronicky. Budeme tedy hlasovat o druhé části úvodní ustanovení C. Uzavírám hlasování. Druhá část je přijata o jeden hlas. Budeme hlasovat o třetí části. Pro Proti? Zdrželi se? Raději to opět ověříme. Zahajuji hlasování o třetí části. Uzavírám hlasování. Třetí část je přijata o 10 hlasů. Nyní přejdeme k úvodnímu ustanovení G, které má dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Budeme hlasovat o zprávě paní Sarbu zemědělství jako strategickém odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin. Ani tady nemáme pozměňovací návrhy, ale budeme eh, hlasovat o jednotlivých částech textu. Nejdříve odstavec 8. Má tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro? Proti, zdrželi se, přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijata. Ostavec 9 má dvě části. Jde pro první část, proti, zdrželi se, přijata. Jde pro druhou část, proti, Chcete ověřit první část ostavce 9? Dobrá? Ověříme odstavec 9, první část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. O zhruba 300 hlasů. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Budeme hlasovat o odstavci 14, tedy má opět tři části. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování o první části. Uzavírám hlasování. První část je schválena, zcela jasně. Druhá část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Druhá část je také přijata. Třetí část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Třetí část je zamítnuta. Přejdeme k ostavci 24 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se přijata. Odstavec 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odstavec 27 má tři části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijata, ale raději to zkontrolujeme, ověříme to. Zahajuji hlasování o druhé části. Uzavírám hlasování. Zamítnuta. Budeme hlasovat o třetí části, Ostatce 27, kde pro? Proti? Zdrželi se přijata.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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ostavec 36 má dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Ostavec 45 má dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování o první části odstavce 45. Uzavírám hlasování. První část je přijata. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je zamítnuta. Budeme hlasovat o odstavci 50. Má dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 51. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Nyní úvodní ustanovení P. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Úvodní ustanovení P. Bueno, queda aprobado el considerando P. Úvodní ustanovení P je přijato. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí, señoría, te palabra. Ano, máte slovo. Pane předsedo, my tu máme problémy se, se zařízením elektronickým, protože dva strojky nefungovaly. Já nejsem. Teď na to zazvoláme technika a budeme eh, tedy ohledně Eh, hlasování o eh, bodu P musíme říct, že zde byl stejný počet hlasů pro i proti. Kdyby zde byl pozměňovací návrh, eh, o kterém bychom hlasovali, byl by zamítnut, ale toto není pozměňovací návrh, ale text jako takový. A v takovémto případě jsem byl informován službami Evropského parlamentu a já jim v tom věřím, že v takovémto případě parita hlasů znamená, že text je přijat. Takže bod úvodního ustanovení P je přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Děkuji vám. A přistoupíme k vysvětlení hlasování.